vězení, zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem. A slovo má pan Lange na pět minut. Děkuji, pane předsedo. A kolegyně a kolegové, pane komisaři, v nové obchodní strategii jsme slyšeli a přečetli si, že v globálních hodnotových řetězcích hraje klíčovou úlohu Asijsko-Tichomorská oblast. Tato oblast eh, je oblastí, kde se střetávají nejrůznější obchodní zájmy a jeden z důvodů uzavření eh, Asijsko-Tichomorské dohody s 11 partnery je to eh, velmi zřetelné, tedy v TTP. Proto je logické, abychom s ohledem na naše vztahy s Austrálií a Novým Zélandem se pustili touto cestou. Evropský parlament k této otázce uspořádal workshop. Intenzivně jsme eh, tam řešili tuto otázku dohody s Novým Zélandem a Austrálií. Samozřejmě, že tady je zřejmé, že na jedné straně máme velmi eh, úzké vztahy, eh, pokud jde o hodnoty s Austrálií, Novým Zélandem, máme demokratické struktury, které jsou podobné, podobné ekonomické představy. A takže máme mnohé společné. Austrálie, pokud jde o realizaci obchodu 21. na 21. příčce obchodních vztahů EU, e, Nový Zéland na 51. místě, to znamená, není e, to zcela e, jádrem našich obchodních aktivit, ale není to ani zcela nevýznamné. A jsou tady na druhé straně velmi citlivé oblasti, třeba zemědělství, eh, mléko a cukr. Tady o tom jsme velmi intenzivně diskutovali, ale také pokud jde o odvětví masa a také eh, pokud jde o otázku eh, skopového masa. Pokud jde o označení původu, tak tato otázka se jinak řečí eh, v Evropě i v Austrálii. Ale samozřejmě v tuto chvíli pracujeme na globálních pravidlech, což je nezbytné v globalizujícím se světě. Jsem pevně přesvědčen, stejně jako náš výbor, že tato pravidla se nejlépe nastavují s těmi zeměmi, eh, které uvažují podobným způsobem, mají demokratickou strukturu. A proto jsem pevně přesvědčen, že pokud s Austrálií a Novým Zélandem budeme jednat, měli bychom být ambicioznější, než eh, hmm, pokud jde o TTP, které eh, vyjednali z USA. Zatím nemáme posouzení dopadů, Ehm, ani ehm, další eh, kroky eh, pro analýzu. Proto bychom měli eh, velmi pečlivě tedy rozpracovat podmínky a možnosti takové dohody, ehm, zejména také s ohledem na kapacitu Evropské komise. Pane komisaři, vy byste o tom možná měl pohovořit. Tento rok poprvé došlo k tomu, že počet zaměstnanců eh, generálního ředitelství pro obchod eh, byl snížen. Přitom zároveň eh, ty velké výzvy v obchodní politice v podstatě téměř nezvládáme. Já si myslím, že obchodní politika je důležitým nástrojem evropské politiky a proto potřebujeme, aby DG Trade byl dostatečně vybaven. Zastupujeme zájmy evropských občanů, Evropské unie a proto potřebujeme více transparentnosti a jasnosti. Proto jsme položili ústní otázku, e, která e, v 2. února bude doplněna usnesením. A otázka je, proč tedy, nebo otázka, proč má vyjednávání začít v tuto chvíli a jaká rizika pro nás přináší TTP, jaké důsledky může Eh, mít dohoda s Austrálií a Novým eh, Zélandem eh, v azijsko-tichomorské oblasti. Je tady také otázka, jak, jakou roli tady hraje načasování. To vše nás zajímá, takže prosíme o odpovědi. Děkuji, pane Lange. Dobrý den, vážení kolegové. Slovo dávám panu Mimicovi za komisi. President. Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci, Austrálie a Nový Zéland jsou eh, stejně nadějí eh, partneři Evropské unie. Jsou to partneři, se kterými tohoto eh, sdílíme hodně, pokud jde o společné hodnoty a přístupy. Strukturování těchto vztahů je naší prioritou. Proto v roce 2015 Evropská unie uzavřela vyjednávání o politickém rámcovém rámci pro eh, eh, tedy Austrálie a Nový Zéland pro posílení našich partnerství na základě společných hodnot a principů, jako je eh, respekt k demokratickým zásadám, lidským právům a základním svobodám, právnímu státu a společnému prosazování mezinárodního míru a bezpečnosti. Evropská unie má zdravé a zralé obchodní a investiční vztahy s Austrálií a Novou, Novým Zélandem. Evropská unie je jeden ze čtyřech největších investorů a třetí největší eh, obchodní eh, se zbožím eh, v Austrálii. Evropská unie je eh, největším eh, zdrojem dovozu zboží v Nového Zélandu, druhý eh, největší zdroj dovozu zboží a druhým největším zahraničním investorem. Austrálie a Nový Zéland uzavřeli dohody o svobodném obchodu s Čínou, ASEANem, Japonskem, Koreou, Spojenými státy a nedávno i s, v rámci transpacifického partnerství to eh, evropské vývozce eh, zboží služeb a investory eh, zanechává v méně příznivé situaci, než jsou jejich konkurenti v těchto uvedených zemích. Například v praxi auta dovážená z Evropské unie budou ta jediná, která budou muset platit dovozní clav v Austrálii. Evropská unie je největší investor v Austrálii a druhý největší eh, na Novém Zélandu, ale přesto čínští investoři mají snažší přístup do Austrálie a Nového eh, Zélandu v rámci eh, své dohody o volném obchodu. Evropská unie má také silný zájem na státních zakázkách, kde chceme dorovnat závazky Austrálie a Nového Zelandu v eh, dohodách o státních zakázkách v rámci VTO. Jsou tady eh, dobře známé citlivé eh, zemědělské produkty, jako jsou mléčné výrobky, hovězí, skopové a cukr. Japonsko a Korea například uzavřeli dohody o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem a signalizovali, že takovéto citlivé otázky lze zvládnout. Také eh, stojí za povšimnutí, že Austrálie a Nový Zéland už eh, mají přínos z preferenčních eh, přístupu do Evropské unie v rámci těchto zdrojích produktů na základě revize kvót. Pokud jde o zeměpisné označení původu, tak přístup Evropské unie se liší od přístupu Nového Zélandu a Austrálie. Nový Zéland oznámil, že zavede eh, své uvezení, eh, tedy označení původu eh, v rámci legislativy o lihovinách. V Austrálii už máme dohodu o víně, která se týká tedy označování zeměpisného původu a chceme vidět plnou ochranu od zeměpisného označování původu nad rámec vína a lihovin, včetně tedy dalších potravin. Dohody o eh, volném obchodu eh, by nám eh, poskytly příležitost nalézt řešení. V nedávném zasedání mezi předsedy komise a rady a premiéry Nového Zélandu v listopadu minulého roku a s premiérem Austrálie v listopadu minulého roku došlo k dohodě na zahájení prací o tedy dohodě o svobodném obchodu. Komise e, provede posouzení dopadu, včetně veřejné připomínkového řízení a zároveň e, budeme e, zájemně zkoumat fakta. Obě dvě věci je třeba dokončit předtím, než komise vyžádá z, od, ze strany rady schválení mandátu k vyjednávání. Komise bude eh, informovat parlament zejména prostřednictvím výboru pro zahraniční obchod, pro národní obchod INTA a jeho pracovní eh, skupiny eh, během celého tohoto důležitého procesu. Děkuji vám. Ehm, Děkuji, pane komisaři. Vážení kolegové, jak jste si asi všimli, předchozí diskuze byla poměrně dlouhá. Máme tedy určité spouštění a proto mě omluvte, ale pokusím se, aby každý respektoval svou řečnickou dobu. Dvě minuty, pan Kaspary. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, jsem velice vděčný za to, že máme dnes příležitost hovořit eh, o Austrálii a Novém Zélandu a o dohodách eh, o volném obchodu s, ní, s těmito zeměmi. Máme velmi málo zemí VTO, se kterými zatím ještě nemáme nebo nevyjednáváme o, o, o mm, obchodní dohodě. V tuto chvíli jich je pouze šest. A když se podíváme eh, jak je Austrálie a Nový Zéland nastaven, Eh, a že sdílíme mnohé z jejich hodnot a zájmu, tak si myslíme, že je velice naléhavé, abychom s nimi vyjednávat začali. A dále s mnoha zeměmi v tomto regionu už jsme dohody uzavřeli nebo o nich vyjednáváme. A když se podíváme na naše dohodu s Jižní eh, Koreou, tak ta již platí, nebo tady máme Japonsko a další regiony, se kterými vyjednáváme. Eh, také eh, vyjednáváme o dohodě o ochraně investic s Čínou a proto si myslím, že je zcela na místě, abychom naše vztahy s Austrálií a Novým Zélandem postavili na nový solidní základ. Byl bych velmi vděčný, kdybychom před udělením mandátu mohli zajistit, eh, že eh, do toho můžeme zohlednit zájmy všech zúčastněných stran. Máme k tomu všechny důvody, abychom Um, k jednání připojili všechny, kteří mají své zájmy v eh, Austrálii a Novém Zélandu. A byl bych rád, kdybyste využili příležitost a jednali s těmi, kteří mají také určité obavy z oblasti zemědělství. Jsme zaslechli různá přání a obavy. Některé regiony, zejména ty eh, vzdálenější, eh, mají v této souvislosti určité obavy. A já bych vás chtěl vyzvat, abyste dobře naslouchali aby mandát byl střižen na míru přáním i obavám různých stran a já již předesílám, že Evropský parlament bude velmi usilovat o to, aby vše, eh, všechny prozby a všechny obavy byly v usnesení eh, zahrnuty. Eh, dále sociální demokraté, paní Gras van der Heinz. Paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně a kolegové, dohoda eh, s Austrálií a Novým Zélandem nesmí být eh, samoučelná. Musí to být pouze prostředek k určitému cíli. Eh, to znamená, je potřeba, aby to přineslo výhody pro naše občany, slibujeme si růst ekonomiky a nárůst pracovních míst. Je důležité, aby evropské normy nebyly eh, sníženy a aby eh, byly chráněny veřejné služby. Také autorské právo a eh, označení zeměpisného původu, zejména v oblasti zemědělství, musí být chráněny. Je to jedna z nejcitlivějších oblastí. Eh, udržení ekonomických a sociálních norem, ekologických norem je pro nás velkou prioritou. Nejsme tady ochotní přistupovat na kompromisy, proto vyžadujeme kapitolu o udržitelnosti, která bude velmi ambiciozní, ambiciozní. Budeme usilovat o transparentnost vyjednávání a zapojení občanské společnosti. Děkuji. Děkuji paní McClarkin, EKR jedna minuta. Colleagues. Uh, Vážení kolegové, Evropská unie má nyní příležitost v příštích letech vyjednat eh, obchodní dohodu moderní, eh, odpovídající 21. století eh, s Novým Zélandem a s Austrálií patří ke Commonwealthu, spojí nás společné hodnoty i kulturní a historická pojítka, také jsou členy VTO a zároveň Austrálie a Nový Zéland chtějí také bilaterálně otevírat nové trhy, takže Evropská unie má příležitost posílit posílit vztahy v oblasti Asie a Pacifiku. Eh, přicházejí k tomu eh, jaksi s prázdnou stránkou. Jsou tam, je tam mnoho věcí, je to ochrana investic, eh, zeměpisná označování původu, proto můžeme vyjednat skutečně ambiciozní nový model obchodní dohody, který skutečně bude odvážný, aby řešil současné věci, jako je digitální ekonomie, pravidla původu, elektronický obchod a samozřejmě důležité jsou malé a střední podniky, protože těm přinášejí tyto obchodní dohody nejvíc. Proto to budeme podporovat. Doufáme, že se brzy podaří uzavřít vážnou smlouvu. Pan Takula, pan, na dvě minuty. Eh, paní předsedkyně, vážení kolegové, dobrý den. Hlavně jsem velice potěšen s tím, že eh, tato otázka k ústnímu zodpovědní pro komisi a usnesení komis výboru INTA, pokud jde o otevření vyjednávání o volném obchodu, jsou zahrnuty do této diskuse, protože Evropská unie aktivně vyjednává tyto dohody o volném obchodu s mnoha třetími státy už dlouhá léta. Tím pádem máme stabilní ekonomické vztahy a jsme jsme méně zranitelní, dochází k nestabilitám, ale tady pořád zaostáváme. Evropská unie je jediný velký obchodní blok, který nemá dohodnotou takovouto smlouvu s jednou z nejdůležitějších globálních ekonomik, kterou je Austrálie. Je to velice překvapivé, protože Evropská unie má dlouhé tradice úzké spolupráce s Austrálií i Novým Zélandem, s nimiž nás spojují základní hodnoty. Navíc bychom neměli být vy, vy, vynecháni z toho kruhu, který se nyní buduje kolem Austrálie, Nového Zélandu, Asie a Severní Ameriky. Je třeba prohlubovat a posilovat spolupráci a dobré vztahy s těmito stavími, stav, státy. Takto můžeme nastavit internacionální standardy a podporovat férově a udržitelné hodnoty obchodu. Proč tedy Evropská unie ještě nezahájila jednání s Austrálií a s Novým Zélandem? Protože Evropská unie i Austrálie a Nový Zéland Island jasně prohlásili, že jsou ochotny zahájit tento postup a jsem velmi přesvědčen, že všechny tyto státy budou těžit z této dohody, jako tomu bylo v případě všech jiných vyjednáváních o dohodách o volném obchodu. Budeme mít možnost vyjednat podstatu věci této FTA. Velice nalehám na to, aby komise brzy začala tuto práci a aby se plně zavázala podnikat další kroky tak, abychom dojednali co nejrychleji rychle vzájemně prospěšnou dohodu volného obchodu s Austrálií a Novém Zélandu. Prosím, paní Sanchez Canenter. Señora presidenta, señor comisario. Un dogma es una proposición tenida. Děkuji, paní předsedkyně, eh, pane komisaři Eh, často se věří na věci jako na dogma, na něco, co je zcela nepopiratelné a zní to stále samozřejmě, čím častěji se to opakuje. A tady teď slyšíme, že řešením krize je posilování vnitřní poptávky a proto tedy horečně se snažíme o nové dohody o volném obchodu. Mnozí říkají, že je to jediný způsob, jak postupovat před a proto podepisujeme všechny tyto dohody a jak je možné, že zatím z toho vypadly Austrálie a Nový základ. A doufám, že tady nebudou vládnout dogmata a že se podíváme z právného hlediska na tyto dohody, jak by to mohlo prospět pracovníkům, životnímu prostředí a zda to bude prospěšné například i o, pro zdravotnictví. Ale vy hlavně chcete pracovat jménem mnohonárodnostních společností a pak my budeme muset hájit hájit zájmy těch, kdo jsou marginalizovány. Ano, jistě o dohody o vodném obchodu, ano, ale ne za každou cenu. Děkuji, eh, paní předsedající. Hmm. Zemědělské výrobky jsou pro Austrálii a zejména pro Nový Zéland eh, důležitými exportními artikly a proto eh, při působení nové dohody o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem by měly eh, takové výrobky být středovodem naší pozornosti, ale bohužel tomu tak není. Výrobní náklady eh, na mléko jsou na eh, Novém Zélandu mnohem nižší než u nás, například v Německu. U nás v Německu jsou o 10 centů vyšší než na Novém Zélandu a pan Lange už říkal, že budeme mít problémy u hovězího skopového i u cukru v evropské, evropské hospodářství mléčné a mlékárenství tedy a výroba masa už je pod tlakem. Nedostáváme dostatek peněz vzhledem k evropské politice v této oblasti, která neustále sází na vývozní ofenzívu a nezamýšlí se nad tím, že produkty, které nejsme schopni vyrobit, jsou nejlevnější, když je vůbec nevy, tedy e, vyvést, jsou nejlevnější, když je nevyrábíme vůbec. A, a Teď najednou eh, se chceme vystavit eh, bezprostřední eh, konkurenci Austrálie a Nového Zélandu. A proto my zelení požadujeme, aby se mléko vyloučilo z tohoto vyjednávání a abychom mohli zabránit negativním dopadům na zemědělství. Je to také v zájmu evropských občanů, kteří chtějí e, regionální potraviny. A také nedává e, smysl e, posílat produkty po celé země kvůli, když je můžeme také vyrábět na místě. Děkuji, vážení kolegové. Eh, vyjednávání o moderní, eh, komplexní a vyvážené dohodě ze zemí, jako je Austrálie, je krok, kterou eh, by Evropská unie měli, měla přijmout vzhledem k tomu, že ty země už jsou sloučené v rámci TPP. Je to pro zájem našeho podnikání a vývozu a jsou tady ovšem určité hrozby. Zemědělský sektor už byl zmíněn. Ještě jednou řeknu, že to nakonec eh, možná bude obětováno vzhledem k našim geopolitickým volbám. Nemůžeme dosáhnout dohody, aniž bychom přihlédli k eh, řádným eh, zájmům lékárnického sektoru. Už ten byl zasažen hodně ruským embargem a také debata o, o zeměpisném označování původu v rámci TTIPu jej ohrožuje potřebujeme eh, naprostou transparentnost vyjednávání eh, o TTIPu, eh, tedy vyjednávání, vyjednávání o TTIPu nám ukázala, že je třeba zohledňovat obavy občanů a my chceme, aby hlas občanů v tomto procesu byl slyšen. Děkuji, paní předsedající. Tyto obchodní dohody jsou řádné je, nebo vhodné. Je to proto, že Nový Zéland a Austrálie jsou šest Eh, jsou zeměmi, eh, jsou šesti zemích, se kterými nemáme referenční obchodní dohody. Dalšími jsou eh, Severní Korea, Rusko, Čína a Tajvan. Austrálie a Nový Zéland jsou potom v takové lepší společnosti, pokud je obchodní vyjednávání. Je důležité, abychom vedli tato vyjednávání, protože se mění obchodní toky vzhledem k eh, těm novým eh, pacifickým dohodám a to je k nevýhodě Evropy. Potřebujeme tyto eh, dohody tak, abychom mohli navzájem obchodovat. A tyto obchodní dohody musí být co nejlepší, takže já doufám, že se budeme zabývat ta harmonizací pravidel, protože tohle jsou dvě země, které jsou nám velice blízké pokud eh, budeme chtít prosazovat eh, globální standardy, tak Evropa musí vést a spolupracovat s těmito zeměmi. Jsou tady určité obavy, eh, které se týkají zemědělských produktů. Nový Zéland a Austrálie jsou velcí zemědělskí výrobci, ale mají také velké regionální a místní trhy a my žijeme na druhé straně planety takže obchodní eh, dohoda každopádně pro ně bude velice eh, výhodná. Eh, tak bych chtěl několik slov říci na adresu komise. Použijte toto jako nové měřítko pro obchodní dohody. To musí být na nejvíc ambiciozní. A potom druhá, druhý požadavek. Nenechte se zavlézt do vnitřních vyjednávání. Když se budete snažit, tak to lze vyřešit poměrně rychle. Děkuji, pan Martin. Děkuji, pane předsedo. Já velice vítám eh, v úmysli komise zahájit toto vyjednávání o těchto dvou dohodách. Azijsko-pacifický eh, region eh, má představovat 90% světového růstu v nadcházejícím desetiletí. To je pro nás velmi důležité. Evropské dědictví a vzhledem k poměrné blízkosti k azijskému trhu a členství v TTP Austrálie a Nový Zéland pro nás mohou být důležitými partnery. Vzhledem k jejich zkušenostmi s, obchodních vyjedná, s obchodními vyjednáváními, eh, tato eh, dohoda bude možná exemplární, může eh, být například velice rychlá a efektivní, což nemůžeme říct o ostatních obchodních vyjednáváních. Máme tady potenciál dosáhnout velice kvalitní eh, mm, trvalé udržitelnou eh, eh, dohodu, která bude vzor pro širší eh, region. Vzhledem ke zkušenosti Austrálie s investicemi si myslím, že bychom měli být velice naklonění k v řešení tě, toho stávaj, těch stávajících chyb systému pro urovnávání sporů s investory a vzít si je také za vzor. Yeah, yeah. Madame Kirchner. Modrá karta od paní Carton Darling. Děkuji, paní eh, předsedající. Děkuji, pane Martine. Eh, v červenci 2013 australská vláda formálně reagovala na eh, britskou vládu a její kompetenční prověrku a řekla, že si přeje, aby Británie zůstala v EU. Dnes, když o tom hovoříme, tak ta dohoda, tedy o vyhlídkách na evropské dohodě, myslíte si, že vystoupení Británie z EU by mohlo poškodit naše obchodní vztahy s těmito dvěma vztahy? Docela jistě ano. Někdo tady říkal, že bychom měli vytvořit alternativní e, zónu volného obchodu e, s e, rámci našeho bývalého impéria a společenství národů. Tyto dohody, eh, s, dohody se Singapurem, Kanadou a dalšími africkými zeměmi ukazují, že eh, hodnoty společenství jsou provázány s Evropskou unii a širší Evropská unie eh, má prospěch pro nás, pro ně, pro Evropskou unii. Takže mm, je třeba, abychom zůstali členy. Pan Zahradil na minutu paní předsedající komisaři evropská unie zaostává eh, v uzavírání smluv o volném obchodu zejména pokud jde o asijsko pacifický region. spojené státy jsou před námi mají velkou dohodu rámcovou dohodu tpp s celou řadou zemí my v podstatě máme dnes bilaterální dohody s vietnamem Eh, máme která je před ratifikací a bude to ještě trvat eh, několik let dva nebo tři roky máme dohodu se singapurem která je zmrazená a eh, čeká na rozhodnutí evropského soudního dvora a jinak nemáme v ruce nic takže je v našem zcela životním zájmu si otevřít možnost vstupu na nové trhy a austrálie a nový zéland eh, byly dlouho zájemci a dávaly to jasně najevo o taková jednání. já myslím že je nejvyšší čas taková jednání zahájit že tahle bariéra mlčení se musí prolomit a vítám proto tuto aktivitu a doufám že povede k rychlému a oboustranně přijatelnému výsledku. děkuji. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. Měl jsem možnost eh, nedávno diskutovat s paní komisařkou Malstromovou o otázku ochraně eh, citlivých produktů eh, z mm, nejstálenějších oblastech v obchodních dohodách. A tady bych si přál, nebo došlo k závazku Evropské komisařky, která přislíbila evropským poslancům, že na to bude dbát. Nyní, když chceme zahájit obchodní jednání s Austrálií a Novým Zélandem, důvěřujeme, že komise zohlední a provádění ochrany zvláštních cukrů z nejzdálenějších regionů Evropské unie. Víte, že toto by mohlo být eh, ohroženo a my očekáváme, že Evropská komise se toho osobně ujme a bude na to dbát podle příslibu, který nám dala. Děkuji. Pan Morgano, jedna minuta. Děkuji. Paní předsedkyně, eh, Austrálie a Nový Zéland jsou pouze eh, geograficky vzdálené, jinak má stejné hodnoty, máme stejné zájmy, v rozhodujících otázkách jsme eh, si blízcí, pokud jde o hodnoty. Měli jsme různé bilaterální dohody. Australská delegace Evropského parlamentu, do které náležím, pocestuje do Austrálie Setkáme se s eh, zástupci největší, nejvyšších institucí a také eh, zástup, se zástupci ekonomických subjektů. Je eh, dobré, že Evropská komise chce zahájit vyjednávání o obchodní dohodě moderní vyvážené dohody, kde se zohlední citlivost určitých odvětví, zejména zemědělských, také pokud jde o označení zeměpisného původu. To by mohla být možnost, jak posílit geopolitickou roli Evropské unie v azijsko-tichomorské oblasti. Přináší to příležitosti pro evropské podniky, což by mělo pozitivní dopady pro evropské občany, eh, růst a zaměstnanost, jak již bylo řečeno. Děkuji. Jedna minuta, paní Foster. Děkuji, eh, pane, paní předsedkyně. Jakožto místo předsedkyně příslušné delegace pro eh, Austrálii a Nový Zéland jsem velice ráda, že je tato rozprava a je to pozitivní zpráva, že už se začíná jednat o uzavření této dohody s těmito státy, protože ty diskuse už měly být dávno. A často z protekcionistických důvodů, které používají někdy i členové tohoto parlamentu a zabránili pokroku, jak jsme dnes slyšeli. Dokonce jednou eh, eh, hovořili o tom, že tam nejsou v pořádku lidská práva v těchto zemích a to je ostuda. Měli bychom si připomenout, že tisíce vojáků eh, z těchto zemí ztratilo životy, když osvobozovali náš kontinent a proto očekávám, pane komisaři, že tato jednání budou dopředu rychle a že rychle budou uzavřeny tyto eh, dohody o volném obchodu. Je to situace, která bude pro obě strany prospěšná. Děkuji. Děkuji paní eh, Fostera, slovo má paní Morel. Děkuji. Slyším tady, že jako kolegové říkají, že nesmíme ztrácet čas, že máme spoštění, že zaostáváme za USA, kteří si posílili svou pozici v azijsko-tichomorské oblasti. Já si myslím, že bychom jako vždy měli postupovat obezřetně. Samozřejmě, že máme společné hodnoty s Austrálií a Novým Zélandem, pokud jde o lidská práva a demokracii, ale přece jen je tady odlišná obchodní kultura. Austrálie a Nový Zéland naprosto neznají označení zeměpisného původu. Pokud jde o služby, Evropy, eh, tak jsou eh, kandidáti na negativní seznamy, zatímco my si přejeme spíše pozitivní seznamy. Když předchozí kolegyně hovořila o tom, že je to přínosné pro všechny strany, pokud jde o zemědělství, tak Evropa eh, by se měla obávat tomuto otevře, tohoto otevření. Musíme být bdělí, protože zemědělství v Austrálii a Novém Zélandu eh, je velmi intenzivní, normy jsou méně striktní, takže by mohlo dojít k tomu, že naše zemědělství bude ohroženo, zejména v oblasti mlékárenství. Takže tady samozřejmě je dobré spěchat, ale spěchejme pomalu. Děkuji. A dále Catch the Eye a slovo má paní McGuinness. You, díky paní předsedající, díky pane komisaři za váš úvodní projev. Mnoho kolegů zde v parlamentu zmínilo sektor zemědělství jako velice citlivou oblast a já bych ráda, abyste rozvedl, jak se s tímto sektorem bude v rámci těchto jednání nakládat. Samozřejmě chceme více obchodu, to je dobré pro všechny, ale je potřeba zohlednit, tyto konkrétní aspekty, tyto konkrétní sektory. Ale je zde ještě větší otázka. Evropa se zabývá celou řadou obchodních jednání, některá byla dokončena, některá stále pokračují. Má otázka je, kdo sleduje celkový dopad těchto dohod, které se vyjednávají paralelně, zejména co se týká dopadu na sektor zemědělství, protože, jak řekli kolegové, máme společnou zemědělskou politiku, ale máme různé struktury zemědělských podniků. Chceme zachovat zemědělství v periferních oblastech. Můžete prosím hovořit tedy o i těch kumulativních dopadech těch obchodních vyjednávání na, konkrétně na sektor zemědělství? Caputo. Pan Caputo, minuta. Děkuji, pane pře- paní předsedkyně. Evropská unie, Austrálie a Nový Zéland sdílí hodnoty, demokratické zájmy a mají stejný pohled na situaci na světě, lidská práva, bezpečnost, růst a ekologie. Proto nechápeme, proč Austrálie a Nový Zéland eh, patří k těm, pan Kaputo je přerušen, paní předsedkyně ho prosí, aby hovořil poněkud, respektive četl poněkud pomaleji, tlumočníci děkuji. Eh, proč tedy Austrálie a Nový Zéland nemají preferenční přístup na trh s Evropskou unii? Myslím si, že vypracovávání ambiciozních dohod se zeměmi, jako je Austrálie a Nový Zéland, je zásadní, protože tímto způsobem může Evropská unie a její členské státy získat možnost se ještě více zapojit do řetězce tvorby hodnot v pacificko-azijském prostoru. Evropská unie musí tedy co možná nejdříve zahájit vyjednávání a podporovat programy pro eh, volný pohyb eh, zboží. Je tedy důležité se zaměřit na Austrálii a Nový Zéland, to jsou dvě pokrokové země s demokratickým systémem. Děkuji. Děkujeme, slovo má pan Marias. Děkuji, paní předsedkyně. Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unii, Austrálií a Novým Zélandem povede k tomu, že budou odstraněna cla, což povede k tomu, že Evropská unie bude zaplavena dovozem země na zemědělskými produkty z těchto zemí, což dopadne zejména na řecké, francouzské a další zemědělce v Evropské unii, kteří budou vést boj o přežití. Dohoda povede k tomu, že budou podpořeny ještě více zájmy nadnárodních koncernů na úkor malých podniků a to v době, kdy eh, právě střední a velké podniky bojují o přežití v důsledku krize, která existuje. Tato dohoda poskytne právo nadnárodním koncernům požadovat odškodnění od členských států Unie, například proto, že byla porušena údajně nějaká práva. A Evropská unie má velký počet nezaměstnaných. A pokud v této době uzavřeme takovéto dohody, tak tím podpoříme ne růst, ale naopak chudobu. Děkuji. Merci, Madame Tomasic Děkujeme, paní Tomáše. Ale děkujeme. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Evropská unie je druhým obchodním partnerem pro Austrálii a třetím obchodním partnerem Nového Zélandu. A zároveň Austrálie je šestnáctým obchodním partnerem pro EU a Nový Zéland 51. obchodním partnerem EU. Tato čísla jasně poukazují na to, že je zde obrovský potenciál pro další rozvoj obchodních vztahů s těmito dvěma trhy. Dohoda o volném obchodu je proto logickým dalším krokem. Ovšem vidíme zde ještě více možností. Vidíme i rozsáhlejší aktivity s Čínou, a Číny v této oblasti a právě proto na tomto trhu by měla Evropská unie posílit své aktivity. Doufám, že tato naše jednání budou transparentní. s, těmi, s těmito dvěma zeměmi než TTIP, tak aby naši občané skutečně věděli o pozitivních i negativních záležitostech, kterých se to týká. Pane Ašves má slovo. Děkuji. Já bych rád poděkoval komisaři za to, že došlo k zahájení těchto obchodních jednání. Dovolte dva body. První Vidím, že jsou zde určité obavy, pokud jde o zemědělství a jednotlivá odvětví. Je jasné, že tyto obavy musíme eh, nějakým způsobem citlivě vyřešit. Ovšem myslím si, že to je možná trochu přehnané. Proto bych rád zdůraznil, že je to díl, který je výhodný pro obě dvě strany a přináší výhody pro obě dvě strany. Tento díl, tento obchod není pouze o samotném obchodu. Jde zároveň o sdílené hodnoty, o emocionální silné svazky, historické svazky. Tyto svazky, které měly být uznány již před dávnou dobou a právě proto bych rád požádal komisi, aby z FTA v této oblasti pokročila co nejrychleji. Děkujeme a tím jsme dokončili část Catch the Eye. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení poslanci, Dovolte mi zopakovat záměr komise podniknout další kroky pro zahájení vyjednávání, co se týká dohody o, svobodném, o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem. Tím komise bude sledovat eh, relevantní pravidla a praktiky, připraví příslušné studie dopadu a podnikne všechny ostatní přípravné kroky, jako například eh, prošetření rozsahu tak, aby se dostala do pozice, kdy bude moci požádat radu o povolení, o formálním zahájení těchto jednání o dohodě o volném obchodu. Komise připravila svůj nový postup k obchodní politice v komuniké Trade for All, obchod pro všechny z loňského října. Toto komuniké nastínuje naše závazky a náš přístup v klíčových oblastech, jako je obchod nebo udržitelný rozvoj, včetně mimo jiné pracovních a environmentálních aspektů pro veřejné služby, studie dopadu a řešení sporů. To je postup, který zaujmeme i s, co se týká obchodních dohod s Austrálií a Novým Zélandem. Je to postup, který je jasně připraven a my se budeme snažit jej v rámci těchto vyjednávání již aplikovat. Jako v jiných vyjednáváních je komise připravena zajišťovat eh, neustálou transparentnost těchto vyjednávání, zejména co se týká dialogu s Evropským parlamentem a analýzy, analýzy dat. To bude pro naši práci řídící. Děkuji vám za slovo. Děkuji.